Okay, good afternoon, colleagues. Sorry for the short. Dobré odpoledne, kolegové, omlouvám se za to krátké spoždění. Začneme bodem číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Máme tu pár změn k návrhu pořadu jednání. Schválení doporučení koordinátorů, tak jak jsou zapsaná ve zprávě o schůzi koordinátorů z 29. ledna, proběhne v rámci bodu 2. Bude-li potřeba hlasování podle článku 205, pak proběhne na začátku hlasování výboru Libe v 16.35. Pan Dalton, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ano, já eh, chci, chci si vzít slovo podle článku 205. Chtěl bych žádat o to, abychom dnes ve výboru Libe hlasovali o rozhodnutí koordinátorů vypracovat eh, průběžnou, člán, průběžnou zprávu o, o článku 7. Dobře, takže pokud podle článku 205 jedna frakce požádá o hlasování, bude se hlasovat, a to jmenovitě, a bude se hlasovat 16.35. A bude to o bodu 4.3 zprávy o rozhodnutí koordinátorů. Je to bod, který navrhli zelení a který byl odhlasován většinou. Toto hlasování tedy proběhne jmenovitě v 16.35. Pak tu máme bod 10, hlasování o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. To se odkládá na 11. února. To jsou jediné změny pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, bude pořad jednání takto schválen. Dále tu máme sdělení předsedy. Máme tlumočení ve všech jazycích, kromě dánštiny, chorvačtiny a gaelštiny. A potom tu máme schválení doporučení koordinátorů podle článku 205, to už jsme probrali. A pak jsou tu informace o aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech. Pokud někdo chce vznést námitku, informujte prosím sekretariát Libe do 11. února v poledne. Můžeme se přesunout k bodu číslo 3, což je prevence šíření teroristického obsahu na internetu. Jistě víte, kolegové, že komise předložila parlamentu návrh ohledně prevence šíření teroristického obsahu na internetu loni na podzim. Tento návrh je dalším krokem v sérii opatření a iniciativ, které mají zajistit, aby internet nebyl využíván pro šíření teroristické propagandy a aby teroristický obsah byl rychle odstraňován. Toto téma je samozřejmě velmi citlivé a důležité a zásadní pro práci našeho výboru. Nicméně diskuze o tomto návrhu se protáhly v parlamentu kvůli e, střetu kompetencí s výbory IMCO a KULT, což bylo vyřešeno teprve nedávno a situaci ohledně těch druhých dvou výborů zpravodaj jistě vysvětlí. Tato legislativní zpráva je prioritou eh, ve zbytku našeho mandátu a očekává se, že výbor Libe připraví zprávu co nejrychleji. A nyní bez eh, dalších okolků předám slovo eh, zpravodaji, aby nám předložil svůj návrh zprávy. Takže slovo má Dan Dalton, který je zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Já tedy nejprve schrnu, jak vypadá ta situace s ostatními výbory, protože máme za sebou dlouhou diskuzi a ta situace je trošku složitější. Výbor IMCO má kompetence v oblasti proaktivních opatření. Společně s námi ale my to trošku pořád ještě máme pod kontrolou, ale výbor pro kulturu má kompetence pro audiovizuální e, média. Jak vidíte, tak e, to je poměrně relevantní pro téma teroristického obsahu na internetu, což znamená, že s oběma, výboru musí, s oběma výbory musíme spolupracovat velice e, úzce, zejména s výborem Kult, což nám trošku komplikuje časový harmonogram. Přesto je mým cílem získat parlamentní pozici, abychom byli schopni vyjednávat s radou nejpozději do konce mandátu mandátu. Rada přijala svou pozici v prosinci a očekává se, že my budeme jednat rychle, takže nechceme vypadat, že my, náš výbor, to nějak protahujeme. Tato legislativa je zcela jasně potřeba, o tom nikdo nepochybuje. Radikalizace online je klíčovou částí celkového procesu radikalizace a myslím si, že většina aktérů, nejenom platformy, se musí snažit o to, aby se obsah na těchto platformách neobjevoval. Celá Unie se upírá na nás a očekává od nás, že to zařídíme. Takže celkový cíl návrhu je správný, ale je potřeba, aby to bylo mnohem zacílenější, jinak to nebude efektivní. To se týká zejména svobody projevu a informací. Já jsem se to pokusil vylepšit v návrhu zprávy a projdu stručně hlavní oblasti, které jsou v této zprávě problematické, které budeme muset řešit. Za prvé rozsah působnosti. Pokud jde o rozsah působnosti, musíme se zabývat tím, kolik by toho mělo platit pro malé a střední podniky a do jaké míry se to má soustředovat na vysoce rizikové stránky. Já osobně nechci udílet eh, celoplošné výjimky nebo zavádět prahové hodnoty, což je podle mě vždycky známka legislativního selhání. A je třeba si uvědomit, že právě malé a střední podniky jsou jsou platformy, které jsou více ohrožené tímto obsahem a mají větší problémy ten obsah ze svých stránek dostat. Takže tady je potřeba postupovat velice obezřetně. Celkově to se mi rozsah působnosti zdá rozumný. Nemyslím si, že by měly být zahrnuty služby cloudových infrastruktur. Teď nemyslím spotřebitelské služby, jako je Dropbox, ale spíš cloudová infrastruktura kterou využívají podniky eh, pro eh, hostování dat, které používají na webových stránkách, přičemž nad, těch, nad těmi daty nemají kontrolu a nemají technické prostředky k tomu, aby obsah odstranili a místo toho musí sundat celou webovou stránku, aby se zbavili eh, jednoho konkrétního teroristického obsahu. S tím je spojeno větší riziko, protože pokud platforma, která eh, šíří informace spotřebitelům, eh, není tou společností, která hostuje, tak potom vlastně eh, šíří teroristická data někdo jiný, což znamená, že jsou tu rizika pro ty, kdo nesplňují příslušná opatření. Potom celá řada dalších definic v tom návrhu jsou už, standard, jsou už standardované na úrovni Evropské unie ale samozřejmě definice samotného teroristického obsahu je klíčová a problematická. Podle mého názoru je potřeba to zesouladit co nejvíce se směrnicí o terorismu. Tam už máme teror- definici. Ve směrnici o terorismu není dokonalá, ale je to to nejlepší, co momentálně máme. A nemyslím si, že bychom to měli zrovna tady otvírat a hádat se o to, co má a nemá být považováno za teroristický obsah, protože jinak se dostaneme do velice svízelné situace a e, vyrojí se různorodé politické názory. Takže bude lepší přidržet se definice ve směrnici o terorismu. Potom taky je z tohoto ohledu těžké, aby platformy určovali, který obsah je ilegální a který ne. Nemyslím si, že to by mělo být svěřeno podnikům, že by měli vyslovit tento soud, protože pokud eh, to budou dělat, tak budou odstraňovat mnohem více, než bude nutné. A to je moje hlavní obava v celé této eh, zprávě. Je potřeba, aby úřady jasně vydali pokyny a aby to nenechávali na provozovatelích webových stránek, protože to pak eh, vstupuje do hry ohrožení základních práv. V tomto návrhu je velký problém také s ustanoveními o omezeném ručení ve směrnici e-commerce a zejména ustanovení, které umožňuje členským státům vytvářet proaktivní opatření pro provozovatele serverů. Je potřeba se vyhnout situaci, kdy povinnost obecného monitoringu bude zadními vrátky vnucena prostřednictvím tohoto nařízení. Já jsem změnil článek 6, který omezuje dobrovolné uvalování proaktivních opatření v případech, kdy došlo k Eh, nikoli nevýznamnému počtu odstranění, eh, což jsou tedy ty vysoce rizikové stránky. To se netýká všech webových stránek a já bych to viděl tak, že to by v podstatě pokrylo víc než 90% všech webových stránek, co existují v Evropské unii. Kromě toho ta proaktivní opatření omezujeme na zacílená opatření, která se nerovnají obecnému monitoringu. A je potřeba se postarat o to, aby dobrovolná opatření platform byla plně zohledněna při, při vyhodnocování toho, zda platforma splňuje nařízení nebo ne. Vím, že parlament má mnoho eh, obav z potenciálního omezení svobody projevu pohledně eh, článku 6 a já velice rád budu spolupracovat vyjednávat s kolegy a hledat další řešení. Nemyslím si, že celkové smazání článku by bylo nejlepším řešením. Některá proaktivní opatření mohou mít velice pozitivní vliv na boj proti teroristickému obsahu, ale jenom u těch platform, které jsou rizikové a které odmítají spolupracovat s úřady. Pokud jde o pravidlo jedné hodiny, tak to je klíčová část celého návrhu, která je velice kontroverzní. Jedna hodina e, na příkaz k odstranění. O tom se hodně debatovalo. Policie policejní orgány mi vysvětlovaly, jak je důležitý princip jedné hodiny pro to, aby se zabráňovalo e, širokému šíření obsahu. Já jsem se e, ptal mnoha lidí, Eh, a říkal jsem, samozřejmě v době, kdy ten příkaz přijde, už je obsah na, hodin, eh, na internetu mnohem déle než hodinu. Takže pokud je ta hodina tak klíčový interval, je potřeba to přeskoumat ještě, protože těžko říct, jak dlouho tam ten obsah byl předtím, než byl vydán příkaz. A to je otázka, kterou mám ještě na komisi a na další ex, experty. Jak dlouho tam ten obsah většinou visí předtím, než si ho někdo všimne? To je zásadní pro tu debatu o jedné hodině. Eh, která bude následovat. Já jsem to nechal, jak to je v tom návrhu, ale s doprovodnými zmírňujícími opatřeními. Například, že musí probíhat komunikace mezi příslušným úřadem a platformou nejprve a že teprve když platforma odmítne poskytnout součinnost, tak má být vydán příkaz. To si myslím, že omezuje dopad eh, toho pravidla jedné hodiny. Nicméně Každopádně časový limit jedné hodiny je velký problém. Obrovské platformy budou mít prostředky na to, aby sundali obsah do jedné hodiny, ale u mikroplatformy eh, nebo u několika málo malých platform to bude velice těžké. Samozřejmě malé a střední podniky mohou propásnout eh, tuto lhutu, nebo eh, jim nebude jasné, zda ten příkaz je autentický nebo ne. Takže na té zásadě jedné hodiny budeme muset ještě zapracovat a já jsem ochotný se stínovými zpravodají hledat řešení, které by fungovalo. Ty malé stránky mají také menší publikum, takže většinou jsou méně rizikové pro šíření teroristického obsahu, ale samozřejmě ne vždycky. Často malá stránka, která má mnoho eh, konkrétních specifických uživatelů, může mít velký dopad, přestože má malý počet eh, uživatelů sama o sobě a může vést k radikalizaci. Takže měli bychom si dávat pozor na to, koho budeme vyjímat z tohoto nařízení, teda koho z malých a středních podniků. Navrhuji také omezit eh, počet těch eh, příslušných úřadů na jeden na členských stát, pokud to není nemožné z ústavních důvodů. To by mělo umožnit eh, provozovatelům jistotu, že, na, že příkaz, který dostávají, je pravý a bránilo by to konfliktu mezi různými příkazy vydanými různými úřady. Potom článek 15, odvolání proti příkazu k odstranění. Odvolání může být podáno v členským státě v členském státě tam, kde má sídlo eh, právní zástupce nebo kde má sídlo ta stránka. Tady je patrně možné dělat více č, eh, u eh, webových stránek, které podléhají jednomu členskému státu. Potom podle článku 8 žádáme příslušné úřady, aby vydávali zprávy o transparentnosti Eh, o skrocích, které konají a zejména, aby hlásili počet případů, kdy obsah byl milně identifikován jako teroristický. Lidský dohled nad kritickými příklady eh, je zásadní, to zdůrazňuji v článku 10 a podobně je tomu u eh, stížností poskytovatele na žádosti o rychlé odstranění obsahu. Potom sankce, to je taky důležitá část tohoto návrhu. Potřebujeme ale flexibilní systém trestu, který by zohledňoval polehčující okolnosti, zejména pokud jde o 4% obrat e, a o to pravidlo jedné hodiny. Tady si myslím, že dobrovolná práce samotné platformy musí být vzata v potaz předtím, než je udělena sankce. Sankce by měly být udělovány pouze za systematické odmítání plnit nařízení a samozřejmě u eh, mnoha středních a malých podniků budou polehčující okolnosti. Jinak riskujeme, že bude obstraňováno příliš mnoho eh, obsahu, protože firmy si to budou řešit sami a budou opatrnější, než bude nutné. Takže abych to zhrnul, pane předsedo, eh, já si myslím, že tuhle legislativu potřebujeme ale musíme se postarat o to, aby se vyhnula soukromé cenzuře, případně veřejné cenzuře příslušnými orgány. Musíme se postarat o to, aby definice terorismu byla jasná a jednoznačná a musíme se postarat o to, aby neexistovala obecná povinnost monitorování a aby nebyla podkopána směrnice e-commerce. Můžeme ale příslušným orgánům eh, dát nástroje, aby byly schopné problém řešit. Tolik tedy mé poznámky na úvod a eh, těším se na stanoviska svých kolegů. Děkuji vám. Takže vyslechněme stínové zpravodaje. Rašida Daty za EPP, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. Drzí kolegové a kolegyně, dovolte mi poděkovat Danielu Daltonovi za práci, kterou vynaložil na tomto důležitou nás, důležitém nástroji v boji proti terorismu. Nyní, kdy se chýlí konec funkčního období, je důležité v tomto textu pokročit. Takže já plně, plně podporuji našeho zpravodaje, pokud jde o hormonogram, to znamená, abychom to mohli schválit ještě do konce mandátu. A samozřejmě, že internet je nadále slabým článkem boje proti terorismu a radikalizaci. Veškeré ty tragické atentáty, které jsme zažili, to ukazují a nemůžeme samozřejmě akceptovat, aby parlament byl činěn zodpovědným za tyto prodlevy, pokud jde o zajištění bezpečně, bezpečnějšího prostředí pro občany. Pro, pokud jde o pro uh, velké firmy a um, uh, uh, zakazování obsahu teroristického rázu uh, na internetu, tak všechny velké platformy uh, Eh, by tím měly být dočeny a měli bychom je podněcovat k tomu, aby jednali. Evropská legislativa v tomto smyslu představuje dobrý základ práce a cílem je chránit evropské občany. Já také podporuji lhutu jedné hodiny, pokud jde eh, o eh, v podstatě Eh, to, aby okamžitě po nahlášení bylo možno tento obsah stáhnout a zakázat, zablokovat. A eh, až bude legislativa eh, schválena, tak je důležité, aby mohly tyto firmy už stahovat přímo obsah, musíme na tom pracovat uceleným způsobem a e, proaktivním způsobem považuji za nezbytné, aby všechny firmy byly plně a už se zapojeny do tohoto boje. Musíme k tomu mít také vhodné nástroje, abychom byli rychle schopni detekovat ilegální obsah. Pozice k takto citlivé uh, uh, otázce, pouhá, pouhá pozice nemá smysl. Já myslím, že bychom měli tento text ještě dále zlepšit a vyjasnit, aby z tohoto nařízení byl skutečně užitečný nástroj, který lze uplatňovat bez jakékoliv dvojznačnosti. Takže je na nás, politicích, abychom přikročili k eh, jasným opatřením, jakožto zástupci evropských občanů, jakožto poslanci Evropského parlamentu. Nezříkejme se naší zodpovědnosti jenom že je konec mandátu. Děkuji. Děkuji. Weidenhalse za Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Já jsem eh, zjistil, že se Vina snažil eh, vyhovět eh, všem názorům a pohledům na věc a že se snažil vypracovat rozumné stanovisko. Ten problém, který máme, je, že čelíme časovému tlaku. Já jsem zjistil, že musíme být opatrní, pokud chceme na někoho vyvíjet časový tlak, ale také jsem zjistil na základě svých eh, zkušeností, eh, takže v případě, že existuje-li eh, požadavek na včasnost, tak je potřeba to učinit. To je, co se, se tady objevuje ve všech těchto diskuzích a je důležité diskutovat s panem zpravodajem, co se týče naší politické frakce, tak chci říci, že potřebujeme ještě další kontextové informace a diskuzi, ale jsou věci, které tady zúraznit chceme. A to je otázka eh, soukromého práva, eh, jsou tady otázky, které musíme mít vždy na zřeteli a zabránit nějakému zasahování. A to souvisí e, se zřízením automatizovaných e, filtrů, kde o těch e, datech nerozhoduje člověk, ale přístroj. A to souvisí se všemi třeba sociálními sítěmi. Myslím si, že eh, otázka právní je velmi důležitá v naší diskuzi, tak abychom věděli, co se skutečně děje. A potom další věc, a o tom hovořil pan zpravodaj, a to je to pravidlo té jedné hodiny. A z hlediska uh, policie to zní velmi uh, rozumně, že se to vypne, ale Jedná se o to, zda se jedná o nějaký větší nebo menší systém. A potom otázka toho, kdy se to stane. Eh, samozřejmě existují také různé časové zóny. Někdo třeba v nějakou dobu má noc, ale víme, že terorismus nikdy nespí. Oni fungují 24 hodin, takže to je věc, kterou musíme dát do souladu. Já se těším na budoucí diskuzi my máme velmi zásadní pochybnosti, ale ty mít musíme. Myslím si, že je důležité ale vše vysvětlit a pokud je potřeba to změnit, tak pokročit ku předu. A musíme vždy postupovat s potřebnou obezřetností. A vidím, že pan zpravodaj je k tomuto přístupu ochoten. And for A z Alde majte, prosím. Děkuji. Chci poděkovat panu zpravodaji, protože vyvinul velké úsilí a ukázal nám, jakým směrem se máme ubírat a jak můžeme konkrétně eh, vyřešit pochybnosti, se kterými jsme se setkali. A chtěla bych říci, že jsme k dispozici panu zpravodaji, abychom tu práci zintenzivnili, protože nemáme dostatek času. Je důležité, aby se nám to podařilo prosadit, ale v tom případě musíme pracovat opravdu velmi intenzivně, protože některé záležitosti je potřeba specifikovat. Potom tady máme otázku oblasti působnosti, definice, otázka právní jistoty. To nejsou žádné maličkosti, eh, protože problém je vždy v detailech. A protože se dostáváme do oblasti veřejné sféry, soukromé sféry, souvisí to se svobodou podnikání a se svobodou projevu. Takže musíme postupovat velmi obezřetně. A pokud veřejné orgány budou mít právo něco žádat, tak to musí být velmi podrobně stanovené. Víte, že s námi můžete počítat. Víme, že to není to tež, to, co je k dispozici veřejnosti a to, co souvisí s podniky. Takže to, co je k dispozici pro veřejnost, to je to nejdůležitější. Ano, správně, jak říkáte musíme se zakládat eh, na směrnici o boji proti terorismu, protože jinak bychom to nestihli. Souhlasíme s vámi v tom, že s výjimkou případů, kde je to zcela vyloučené kvůli legislativě, tak každý orgán by měl mít pouze jediný orgán a nemůže existovat žádná eh, předběžná cenzura ze strany soukromých osob, protože jinak bychom šli eh, a porušovali některé z našich eh, základních zásad. Musíme jasně stanovit, co chceme dosáhnout, musíme to udělat co nejjednodušší, aby to uh, znamenalo také co nejmenší zátěž pro ty malé dodavatele. V pozněcím návrhu 34 hovoříte o větší flexibilitě pro malé a střední podniky, tak zde vás podporujeme. A nejenom vás podporujeme, my si myslíme naopak, že bychom to měli ještě více specifikovat, protože veřejné orgány nemůžou ukládat obrovskou zátěž na ty, kteří nedisponují dostatečnými prostředky. Prostřednictvím pozměňovacích návrhů budeme pracovat nejenom na lhůtách, ale také na systémových chybách nebo na zlé vůli. Ale to vše, zlé, ale všechno, včetně toho zlého úmyslu, musíme umět potvrdit. Eh, pokud existuje právní kontrola ve skutečném světě, musíme ji mít i v reálném Eh, pardon, v tom virtuálním světě. A potom, mm, jak o tom také hovoříte, musíme zohlednit lidské zdroje, které máme, které jsou omezené v případě malých a středních podniků. A nevím, zdali by měl existovat ještě nějaký druh eh, pobídek, tak aby se jim to podařilo splnit. A pokud eh, by měly existovat nějaká podporná opatření, tak se tím musíme zabývat, protože chceme dosáhnout tohoto cíle. O tom vy hovoříte o proaktivních opatřeních. A že v článku 6 nebo v článku 8 eh, může být Eh, nějaké opomenutí, tak eh, ano, my souhlasíme, my jsme pro proporcionalitu. Chceme, aby to bylo jednoduché a aby to bylo dobře uplatnitelné. A tak, aby eh, každý musel vykonávat to úsilí, které souvisí s jeho místem ve společnosti. O té jednohodinové lhůtě jste hovořil. My nevíme, jak dlouho to trvá, než se to k nám dostane. Členské státy mají zodpovědnost za to, aby stanovili, že obsah je teroristické povahy. A oni jsou první, kteří to musí stanovit a kteří mohou mít eh, velmi rychlé určující nástroje. A ostatní věci, tak na to se musíme zaměřit během spolupráce s vámi. My konkrétně si myslíme, že čím méně eh, duplicit, eh, dualit, eh, pokud jde o články 4.5, removal orders, referrals. Čím méně dvojznač, dvojznačnosti budeme mít a jednodušších mechanismů, tak tím lépe. To uvidíte během pozměňovacích návrhů. A jak jsem řekla, ta soudní kontrola musí být velmi explicitní, tak aby každý věděl, co má dělat tak aby ty chyby nevedly kvůli nebo nebyly způsobené dvojznačností našeho návrhu. A v případě, že eh, nebude dobrý úmysl, tak abychom to také mohli stanovit. Ta myšlenka je důležitá, víme, že se musíme snažit, abychom to dokončili, jsme vám k dispozici, ale právní jistota je zásadní v případě nařízení. Je potřeba, aby nástroje mechanismu v rámci působnosti, tak musí být co nejspecifičtější. Nemůžeme dusit eh, malé poskytovatele služeb. A musíme si rovněž eh, být vědomi toho, co, s čím nám mohou pomoci IMKO a KULT. Musíme se nad tím zamyslet, mm, můžete s námi počítat. a rádi vám pomůžeme prostřednictvím pozměňovacích návrhů, že všechny tyto věci, které nám činí obavy, a vidím, že v tom nejsme sami, tak abychom eh, napomohli dokumentu, který bude užitečný a tak abychom prostě se netočili pořád eh, dokola nebo ty věci nekomplikovali ostatním. Takže určitě s námi můžete počítat. Děkuji. A Eva Žoli za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi předně poděkovat zpravodaji výboru Líbe, ale také Kult a Imko za návrh zprávy, pokud jde o blokování obsahu s teroristickým obsahem online. My samozřejmě sdílíme všechny vytyčené cíle, o tom není nejmenších pochyb. Také Víme, že radikalizace jedinců, které dochází nejen na internetu, i když internet k tomu významnou měrou přispívá. Existuje možná určitý nesouhlas, neschoda, pokud jde o metoda, metodu a prostředek, prostředky eh, stahování tohoto obsahu Čili nechceme internet, který by sloužil jako propagandistický nástroj teroristů, ale nechceme také cenzurovaný internet. Jehož pravidla by byla de facto určována těmi eh, internetovými giganty. Takže boj proti terorismu neodůvodňuje eh, útok nebo opatření, která by byla na úkor základních práv. Musíme proti teroristickému obsahu bojovat účinně aniž bychom ohrožili svobodu projevu. Nemůžeme jednat, aniž bychom se zamýšleli nad možnými dopady. Musíme si klást dobré otázky. Čili musíme k tomu přistupovat v duchu přiměřenosti, účinnosti a právě proto v tomto duchu jsem nahlížela na návrh komise. Například je tu povaha těch orgánů, které mají eh, nařizovat eh, stahování. Ale měl by to podle mě být prioritně soudní orgán, případně instituce, která požívá všech bezpečnostních záruk a justičních záruk. Je také důležité, co chápáme teroristickým obsahem, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto pojmu. Například ve Francii už by protiteroristická legislativa byla použita proti ochráncům životního prostředí, environmentalistům, kteří bojují e, v zájmu všech. Takže když existuje nějaký nástroj, může být e, použit k nesprávným účelům. Pokud jde o myšlenku toho, aby tyto platformy byly proaktivní, tak pro mou skupinu je důležité, aby to nevedlo de facto k povinnosti určitých zavedení určitých automatizovaných filtrů. To pak vede k nadměrnému blokování obsahu, protože jsou tu jasné pobídky k blokování, pobídky v podobě vysokých postihů. Takže pak se blokuje příliš mnoho. Pak je také problém s přeshraničním eh, obsahem. Může například instituce v jedné zemi instruovat, co se děje s obsahem v jiné zemi? Mně se například nezdá, že by měly být, eh, měl být francouzský obsah takto blokovan na základě instrukcí z jiných států. A e, mám pocit, že některé z těch cílů jsou i nerealistické. Měli bychom najít e, možná nějaké rozumnější řešení. Obzvlášť je to ironické, protože já jsem zpravodajkou i jiného textu o spolupráci e, mezi poskytovateli a v podstatě členské státy jsou proti jakékoliv povinnosti výměně informací, která by mohla být použitelná při vyšetřování a z, e, postižení teroristů. Takže tohle je také důležitý nástroj, je důležité to vnímat e, tak, aby, e, abychom pak ne, na, neměli dva nástroje, které spolu nejsou kompatibilní. Takže jinak jsem přesvědčena, že nakonec dospějeme k ambiciozní a vyvážené dohodě. A těším se na budoucí spolupráci. Děkuji. Už trošku přetahujeme. Máme tu krátký bod k těm takzvaným zlatým vízům a pak zasedání z Jury ve 4.15. Takže požádám jen další dva kolegy, pan Bony a paní Gomez, a žádám vás a prosím vás o stručnost. Takže pan Bony, Michal, prosím. Bardzo dziękuję i bardzo e, mocno děkuji Danielovi Daltonovi za... Děkuji. Chtěl bych e, poděkovat panu Daltonovi za tento velmi dobrý návrh zprávy. Jedná se o velmi důležitou věc, e, klíčovou a musíme dospět k rozhodnutí k řešení co nejdříve. Měl bych dotaz. Můžeme mít jasné definice a jak by e, toto nařízení souviselo se směrnicí z roku 2017. A potom mám dotaz e, k té jednohodinové lhůtě. Musíme samozřejmě zakročit co nejdříve, ale jedna hodina může vést ke chybám. A potom tady ještě se objevuje otázka, jakým způsobem my by měli zareagovat orgány policejní složky, protože by to potom znamenalo, že policejní platformy by sami posuzovaly, co je teroristický obsah, ale měli, eh, mělo, neměli by to definovat platformy, měli by to uh, definovat uh, orgány činné v trestním řízení, nechceme zasahovat do občanských práv. A rovněž bychom měli být, mít eh, mechanismus, aby se mohlo podat odvolání ohledně rozhodnutí odstranění obsahu. Pokud dojde ke chybám, občané musí vědět, na koho se můžou obrátit. A potom bychom měli také definovat otázku zachování dat A měli bychom mít kritéria pro to, jak rozlišovat informace od propagace terorismu. Doufám, že budeme pokračovat v tomto dobrém duchu spolupráce. A prosím, ano, velmi stručně. Já bych chtěla říci, že nesouhlasím s tím, Eh, takový ten eh, podnět, že eh, parlament to zdržuje. Kdo zdržel provádění velmi klíčového nástroje pro boj proti terorismu? Tak zdržovaly to členské státy. Hovořilo se tady o klíčové otázce spolupráce v rámci těch finančních vyšetřovacích jednotek a Europol si vyžádal FIU a obecně eh, veškeré, veškerá implementace eh, směrnice o boji proti praní peněz, tak vše toto se spožďuje. Já plně souhlasím s těmi eh, kolegy, kteří říkají, že musíme udělat, co v našich silách, abychom to stihli během tohoto mandátu a musíme mít odkaz na na směrnici o internetovém obchodování, ale podle mě ještě důležitější je odkaz na GDPR. To je ten skutečný odkaz, protože zde nemůžeme ustoupit v ničem, co souvisí s otázkou svobodu projevu. A plně souhlasím s těmi kolegy, kteří hovořili o tom, že musíme mít eh, explicitně zmínku o soudní eh, kontrole v případě orgánu, který okamžitě určí, zda nějaký obsah má být odstraněn. Je to velmi důležitý akt, ale nechtěl bych eh, obejít komisi, ale prosím komisi, jestli můžete, hovořte eh, stručně. Eh, prosím, jestli se můžete soustředit na ty hlavní body. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vřele poděkovat panu zpravodaji za návrh stanoviska. Jsme velmi rádi, že Evropský parlament v této oblasti pokročil kupředu. předu a já jsem přesvědčen, že vy nám pomůžete, aby tento návrh byl ještě vyváženější a my rovněž eh, doufáme, že se budeme to moci přijmout ještě v rámci tohoto mandátu. Je to pro nás velmi důležité. Existuje opravdu velká potřeba pro tuto legislativu. Teroristický obsah na internetu sehrál velmi důležitou úlohu během teroristických útoků v Evropě. Není to v žádném případě malý problém. Objem teroristického obsahu na internetu je obrovský a je potřeba, abychom rychle přistoupili k opatřením pro toto řešit. Tři důležité body rychle. Za prvé, oblast působnosti. Mnozí z vás hovořili o oblasti působnosti. My bychom určitě přivítali úsilí od Evropského parlamentu tak, aby se lépe definovala osobní eh, působnost toto nařízení. Poskytovatele cloudů, poskytovatele nikdy eh, nebylo cílem, aby byly eh, pokryti, ale já si myslím, že tady ještě existuje prostor pro další definici. Malé a střední podniky musí být zahrnuty do oblasti působnosti návrhu a nechceme, aby byly vyňaty z plnění povinností. To nechceme. A to z důvodu operační situace, protože teroristický obsah se soustředil na velké platformy, ale od té doby, co začaly, tak nyní se to začíná šířit i na malé a střední platformy napříč Evropou a napříč světem. Pokud bychom je vyněli z oblasti působnosti, tak tím by se oslabila efektivita této legislativy, a to značně. Mnozí z vás hovořili o definici teroristického obsahu. Určitě všichni souhlasíme, že musíme nalézt dobrou rovnováhu definice kterou jsme navrhli, tak ta vyplývá ze směrnice o terorismu a cílem je odstranit nejškodlivější obsah. My hovoříme o terorismu, o obsahu, který eh, propaguje eh, terorismus eh, či Eh, chování teroristů. A potom definice. Musíme k tomu přistupovat velmi obezřetně, protože, jak jsem řekl, eh, tak abychom eh, neomezili možnost odstranit obsah z internetu škodlivý obsah. A potom to pravidlo jedné hodiny. Je potřeba, abychom zde byli velmi přesní. Pravidlo jedné hodiny se týká pouze v případě eh, příkazu odstranit obsah, tedy příkazy, které jsou právně závazné. Takže buď je to eh, kompetentní orgán nebo soudce, který dojde k závěru, že obsah je nezákonný a že musí být odstraněn. V případě opatření Eh, ze stran, co se, co se žádá o těch eh, eh, podniků, tak to je, aby znemožnili přístup k tomuto obsahu. A to jsou opatření, která je potřeba učinit velmi rychle. A potom další věc, která se týká statistik a to, že možný škodlivý dopad turistického obsahu se zvyšuje každou hodinu. Je potřeba mít systém, který by umožnil, e, že se nebude dále tento teroristický obsah šířit e, internetem. Čím dříve budeme moci zasáhnout, tím budeme efektivnější. A potom další věc k proaktivním opatřením. To je ve středobodu tohoto návrhu. To je pravděpodobně nejdůležitější částí našeho návrhu. A velmi jednoduše to souvisí se škálou problému. E, ty Eh, jednotky v eh, Europolu eh, zjistili přes 6 tisíc obsahu na internetových platformách napříč EU, e třeba Facebook, abych vám uvedl příklad, já se omlouvám, nemáme dostatek času, ještě dvě věty. Facebook sám o sobě odstranil 8,3 eh, eh, milionu obsahů a to během pouze tří měsíců na základě svých vlastních proaktivních opatření firmy nyní přistupují sami k tomuto opatření a zatím k tomu nemáme žádný rámec, nemáme k tomu žádné záruky a žádnou ochranu. A to je to, co se snaží vyřešit tento návrh. Počítám s vaší pomocí, eh, tak aby tato ustanovení byla ještě vyváženější a aby byla ještě důraznější. Děkuji. Děkuji, to je proto, že pak máme bod o zlatých vízech, to je prezentace komise, máme na to už jenom 15 minut, tak já nevím, co mám dělat. Dané, ještě rychlé shrnutí a pak uvidíme, co s tím bodem uděláme. Děkuji, pane předsedo, já to vezmu velice rychle, jenom eh, poděkuji všem kolegům za jejich příspěvky, samozřejmě souhlasím s drtivou většinou toho, co jste říkali. Myslím si, eh, že se tolik nelišíme v názorech je samozřejmě potřeba to prodiskutovat v detailech. Moje dveře jsou vám vždy otevřené. Je potřeba vytvořit vyvážený návrh, abychom mohli odstraňovat škodlivý obsah a abychom neodstraňovali obsah, který není škodlivý. A je potřeba uh, vyjasnit povinnosti pro platformy. To je všechno, bude to pro nás výzva. Ještě bych chtěl zareagovat na komisi, co říkala o Facebooku. Samozřejmě Facebook odstranil 8,3 milionů příspěvků i bez této legislativy. Takže dobrovolnost existuje, dobrovolnost probíhá a je potřeba, abychom ji identifikovali a všímali si ji. Těším se na další spolupráci, jak říkám, moje dveře jsou vám otevřené, pokud si budete chtít promluvit. A těším se na dobrý výsledek. Děkuji. 8,3 milionů čeho na Facebooku? Nemáme to ve správné perspektivě, nemáme žádné měřítko. A kromě toho neexistuje žádná struktura toho, co Facebook odstranil. Je to dobrovolné a prostě nevíme, jaká je globální situace. Přestože nikdo Facebook nekritizuje za to, že to dělá dobrovolně. Tohle je obrovská zpráva do 15. února, takže Přeji vám všechno, všechno nejlepší a hodně zdaru, abyste to stihli. Tak obří úkol. Další bod je prezentace komise. Já se omlouvám kolegům z komise za to, že máme zhruba 20 minut pouze na tento bod. Tento bod je dlouho očekávaná zpráva o, invest, o eh, občanství investorů a o systémech zlatých víz. Je to doprovozeno pracovním dokumentem, který všichni máte. Budete ochotní to prezentovat i v tak krátkém čase? Vadí vám to? Pokud to zvládnete odprezentovat, tak skvěle, já se moc omlouvám poslancům. Ano, samozřejmě ano, ty dostaneš slovo, jsou to zlatá víza. A ostatní poslanci, těm budeme muset patrně useknout čas, protože 16.15 máme naplánováno hlasování s výborem Jury. Je to tak v pořádku, dívám se na komisi. V 16.15 budeme hlasovat, takže prosím, odměřte si podle toho čas. Rozumíte tomu? Dobře, tak. Komise, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat vašemu výboru za druhou příležitost představit tuto nesmírně důležitou zprávu. Moje komisařka paní Jourová už krátce diskutovala s vaším výborem minulý týden na toto téma. Abych to vzala co nejstručněji, měla bych začít rokem 2014, Původ tohoto návrhu je zde eh, v Evropském parlamentu. Parlament tehdy vyzval komisi, aby vyhodnotila různé systémy udělování občanství v členských státech. Eh, komise v roce 2017 připravila zprávu o občanství a eh, přislíbila, že připraví zprávu o schématech udělování občanství a že připraví pokyny pro členské státy. Komise eh, zhruba před deseti dny publikovala eh, tuto zprávu, jak bylo avizováno, ale komise toho předložila ještě více. Protože zatímco jsme studovali všechny národní systémy udělování občanství v členských státech, udělali jsme toho mnohem více. Vyhodnotili jsme také e, veškeré systémy, které udělují takzvaná zlatá víza, to znamená povolení k pobytu e, pro e, investory. Nejenom pasy, což znamená občanství výměnou za investice, ale také pobyt výměnou za investice neboli víza. Já vám tu zprávu stručně představím. Ta zpráva se zakládá na historicky první faktografické studii, kterou vypracovala společnost Milie, externí smluvní partner, prostřednictvím sítě národních expertů, kteří prostudovali všechny systémy ve všech členských státech. A tato zpráva nám pomohla také vyhodnotit relevantnost dat a kontakty s jednotlivými členskými státy. A konečně na základě těchto informací jsme sestavili zprávu a e, pracovní dokument, který nám dává jasný přehled o třech e, systémech v Bulharsku, Kypru a Maltě. To jsou systémy e, pasů. Bulharsko mezi tím tento systém zrušilo. Ve 20 členských státech potom pojednáváme o zlatých vízech Bulharsko, Kypr, Česko, Estonsko, Řecko, Francie, Španělsko, Řecko, eh, Francie, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, eh, Slovensko a Spojené království. Co v té zprávě je? V té zprávě jsou tedy dvě skupiny, těch eh, výměn eh, občanství za, investory, za, za investice nebo eh, pobytu za investice. A jsou tam faktografické informace. Kolik peněz musí být investováno, jaké jsou požadavky na pobyt, jaké jsou bezpečnostní kontroly, které členské státy provádějí, jak je do toho zapojen boj proti praní špinavých peněz a tak dále. Všechny tyto detaily jsou v pracovním dokumentu. Kromě toho Zpráva obsahuje část, která se soustředuje na legálnost. To je eh, jaksi právní stránka této zprávy, týkající se zlatých pasů i zlatých víz. Zpráva ukazuje, do jaké míry je Evropská unie kompetentní v těchto oblastech. Hlavním zjištěním této zprávy je, že rozhodnutí jednoho členského státu udělit eh, občanství výměnou za investici má automaticky dopad na vztah s ostatními členskými státy. Neboli jeden členský stát se rozhodne a má to dopad na všechny členské státy. To je u občanství. U povolení k pobytu je to podobně dramatické, protože rozhodnutí jednoho členského státu udělit povolení k pobytu má dopad v tom smyslu, že dotyčný člověk může cestovat po Schengenu vždy na 20 dnů v období 180 dnů. Takže hlavním zjištěním komise je, že tato občanství nebo povolení k pobytu pro investory mají dopad na celou Evropskou unii. Publikovali jsme také informace o slabinách těchto systémů. Fakta jasně ukazují, že v těch třech členských státech, kde momentálně funguje systém občanství za investice, není požadována fyzická přítomnost v dotyčném členském státě. A podobně u zlatých, míz, u zlatých víz jsou ty požadavky na pobyt pouze na formální, tedy na fyzický pobyt. Také je potřeba říci, že zatímco, i když žadatelé dostávají občanství, nemusí prokazovat žádné faktické vazby s těmi třemi zeměmi, které to občanství udělují. Nejsou tedy zkoumány skutečné vazby. Podobně u povolení k pobytu jsme znepokojeni, protože Tyto systémy mají potom vliv na případné nesplňování směrnice o dlouhodobém pobytu. Takže e, celkově za to jsou tu tyto problematické body. Bezpečnost. Nejsme přesvědčeni, že bezpečnostní kontroly členských států jsou dostatečně kvalitní. Vidíme tu možnost infiltrace eh, eh, organizovaným zločinem pocházejícím ze zemí mimo Evropské unie a je to vysoké riziko korupce. Potom velké problémy s praním špinavých peněz, protože momentálně ty systémy nesplňují vždy legislativu o boji proti praní špinavých peněz. V případech udělování povolení k pobytu nebo občanství. Proto ta zpráva naléhá na členské státy, aby vždycky přijímali investice přes eh, subjekty, které eh, jsou povinnými entitami podle směrnice o poradní špinavých peněz. Pak je to velké riziko daňových úniků z důvodu eh, možných chyb a nedorozumění ohledně toho, kde má dotyčný rezident daňový domicil. A pak jsou tu otázky týkající se transparentnosti protože informace členské státy neposkytují. Neexistují informace o bezpečnostních eh, prověrkách a neexistují mechanismy spolupráce mezi členskými státy v oblasti například bezpečnostních prověrek. Podobná netransparentnost také panuje ohledně čísel, ohledně počtu udělených povolení, počtu žadatelů, počtu odmítnutých žádostí a také pokud jde o celkový příjem a ekonomické zisky. Eh, studie ukazuje, že eh, některé případy eh, také mohou vést ke středu, ke středu zájmu. Už jenom pár věd o tom, co komise hodlá dělat. Pokud jste si přečetli tu zprávu, tak víte, že máme v úmyslu vytvořit skupinu expertů z členských států, která bude do konce letošního roku vydávat společný standard bezpečnostních prověrek, včetně procesu řízení rizika a také bude zkoumat příklady eh, dobrého řízení a transparentnost. Ta eh, skupina by se měla sejít třikrát za letošní rok, eh, jednou na jaře, dvakrát před koncem roku a měla by připravit nutné následné kroky a to v oblastech schody těchto systémů s evropskou legislativou, jako je směrnice o dlouhodobém pobytu, potom s šengenskými předpisy a se směrnici o boji proti špinavých peněz a s, s budoucí pátou směrnicí, která má být v platnosti příští rok. Chceme být proaktivní, co se týče eh, povinných entit, a chceme se také zabývat možností daňových úniků, a to ve spolupráci s členskými státy. To je ode mě všechno. Uzavřu to ještě tak, že doufáme, že ta zpráva je podložená fakty a eh, bude hodnocená kvalitně. Dobře, děkuji. Tak já dám slovo dvěma řečníkům, protože pak máme hlasování v 16.15. Takže paní Gomez a paní Intfeld, pouze dvě. A naprosto. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi za tuto zprávu. Je to nesmírně důležité a kreslí to situaci, která je mnohem horší, než jsem si kdy dovedla představit. Mnohem horší. A to se netýká pouze počtu členských států, které tyto systémy mají. Horší jsou následky. Já teď ponechám stranou morální otázku toho, že členské státy umožňují zlatá víza a přitom brání migrantům a uprchlíkům dostat se do Evropské unie. Korupci taky nechám stranou. Soustředím se jenom na daňové úniky a praní špinavých peněz, respektive na jejich riziko a samozřejmě na bezpečnostní riziko, které komise zdůraznila. Protože to jsou systémy, kterými organizovaný zločin infiltruje do Evropské unie a to víme. Víme to z práce vyšetřovacích výborů Panama Papers a tak 3. Známe spoustu příkladů, poslední z nich je eh, jistý Rus ve Finsku s malským zlatým vízem, s maltským pasem, který pere eh, miliardy euro eh, přes Danske Bank a estonské banky. Pak to máme případ Syřana, který je na seznamu sankcí USA z důvodu nakupování chemických zbraní pro Asadův režim. Ten má zlaté výzum z Maďarska. Pak je tu případ Číňanů nebo Brazilců v Portugalsku. Je to tak neprůhledné a členské státy nad tím nemají vůbec žádnou kontrolu. Ani eh, ty nejzákladnější kontroly eh, se neprovádí při udělování těchto víz. Je to opravdu skandál liberální. A Evropský parlament Nesmí jenom si přečíst zprávu a neudělat nic. Já vás žádám, pane předsedo, abychom připravili usnesení na posledním dubnovém zasedání, které bude obsahovat jasné doporučení členským státům a komisi, ale také příštímu parlamentu, protože tohle je záležitost, která nesmí jen tak vyšumět. A já opravdu doufám, že komise se nebude stydět zahájit řízení pro porušení předpisů proti členským státům, které i nadále budou provozovat tyto systémy, o kterých Víme, že hrubě zanedbávají základní prvky naší bezpečnosti a naší legislativu, zejména o praní špinavých peněz. Ještě mám uh, uh, otázku na komisi, neočekávám, že zareaguje nyní. A to, uh, proč vyhýbání se sankcím není, patr- není patřičně pojednáno. Děkuji. Sofie, ještě rychle. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošku méně spokojená se zprávou komise. Já si myslím, že je nesmírně slabá a je nesrozumitelná. Jestliže komise dochází k závěru, že zlatá víza a zlaté pasy jsou bezpečnostním rizikem, tak jak to, že potom navrhuje jenom pracovní skupinu a nic víc? když eh, je tu řeč o spoustě, organizovan, o spoustě typů organizovaného zločinu, neměla by být komise tak upozaděná. Jenže tady ti zločinci nejsou nějací drobní zlodějíčci. To jsou eh, bohatí lidé, kteří dávají spoustu peněz eh, do národních pokladnic, což je ten problém. To je skutečně korupce a já si myslím, že komise by měla přestat mluvit o evropských kompetencích a měla by zkrátka navrhnout zrušení těchto systémů a tečka. Protože tady je řeč o prodávání evropského občanství což má samozřejmě masivní dopad na Schengen a na bezpečnost evropských občanů. V podstatě tyhle systémy jsou naprosto od základu nemorální. Je to jenom červený koberec natažený gaunerům. A to nejmenší, co by Evropská komise mohla udělat, by bylo navrhnout nějakou proceduru, tak jako u jakéhokoliv statutu pobytu pro pracovní migranty, azylanty, uprchlíky. Tam máme společná kritéria, společné postupy, společné kvalifikace. A to je to nejmenší, co by komise měla udělat. Já mám pár otázek Byla bych ráda, kdyby komise zveřejnila, ano už končím, Klode, kdo bude tvořit tu expertní skupinu a jaký bude její program. A jak to bude se zápisy z jejich schůzí? Taky by mě zajímalo, proč Kypr opustil tu první schůzi, která se konala v říjnu. Rádi bychom pochopili proč proč zástupci Kypru odešli. A potom by mě zajímalo, kdy bude zahájeno řízení pro porušení předpisů proti členským státům, které nepožadují od držitelů zlatých víz, aby, by, aby měli fyzickou rezidenci v dané zemi nebo jakoukoliv jinou vazbu na tu zemi. Ale především, pane předsedo, je zásadní, aby komise zveřejnila seznam účastníků, zápisy a pořad jednání z těch schůzí expertní skupiny. Děkuji. Omlouvám se komisi, protože nemáte evidentně čas nyní na všechny tyto body reagovat. Já se vám za to omlouvám. Budeme to muset eh, provést písemně. Byla tu některá doporučení ze strany obou předřečnic, které se o to hodně zajímají. Takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Dál. Proberte to, prosím, si mi to kolegy a taky koordinátory, ale tedy kdybyste byli aspoň 100 zareagovat písemně předběžně, protože teď budeme muset přistoupit k hlasování. Děkuji oběma poslankyním za reakce k této otázce zlatých víz a pasů. A nyní nás čeká za minutku hlasování, takže si prosím připravte elektronické hlasovací karty.